Začneme. Všechny tady vítám. Začínáme zasedání výboru, máme před sebou velice důležité odpoledne, takže pojďme, půjdeme rychle. Ze nejdříve bychom měli schválit pořad jednání a já bych vás rád informoval, že na schůzi koordinátorů přes závažnou krizi, kterou teď eh, prochází mnoho sektorů a mnoho zemědělství v Evropě kvůli velice nízkým cenám a nesnázím, kterým musí čelit všichni zemědělci, nejen mléční sektor, ale všechny ostatní sektory, my jsme se rozhodli, že požádáme komisi o prohlášení. A pokud naši žádosti vyhoví, tak budeme mít diskuzi o řízení této krize na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku 14. až 17. prosince. Jestli souhlasíte, tak schválíme i zápis ze schůzí. Pokud k tomu nic nemáte, jedná se o schůze z 19. října a 10. listopadu schváleno. Pak bych vás chtěl sdělit, že dnešní jednání je vysíláno přímo na internetu. Slyšení Dašana Čolose, nového komisaře, proběhne v týdnu od 11. ledna 2010. Potvrzení komisařů plenárním zasedáním by mělo proběhnout 25. ledna, respektive v tomto plenárním týdnu. A my doufáme, že naše zasedání proběhne 12. ledna tak, jak bylo naplánováno. Po dnešním jednání Evropská organizace biozemědělců, IFOAMA, Mezinárodní federace biozemědělců, nás zvou eh, na takovou malou recepci tady před místností. Jste všichni zváni. IFOAMA má svůj druhý evropský kongres k organickému biozemědělství o biodiverzitě a globální krizi v oblasti potravin. Takže vážení kolegové, dnes máme 1. prosince a vstupuje nám v platnost Lisabonská smlouva. Což samozřejmě znamená obrovské změny pro Evropskou unii, pro parlament a obzvláště pro náš výbor. Ode dneška se bude parlament společně s radou rozhodovat o otázkách společné zemědělské politiky, což nám samozřejmě dává více pravomocí, zároveň nám to všem také dává větší zodpovědnost. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme všichni připraveni tuto odpovědnost přijmout a učinit vše, co bude v našich silách nejen pro zemědělský sektor, ale pro všechny evropské občany, kteří si oprávněně žádají rozumnou zemědělskou politiku, která zajistí bezpečnost dodávek potravin, ochranu životního prostředí, rozvoj venkovského prostředí a také konkurenceschopnost evropských zemědělců. Takže ode dneška začíná nová důležitá epocha a já vám přeji všem hodně štěstí. Bod 5. Politika jakosti zemědělských produktů, jakou zvolit strategii. Spravodaj je eh, pan Giancarlo Scotta. Dnes se bude mluvit o pozměňovacích návrzích, kterých je spousta. A já bych chtěl poblahopřát eh, panu Skota a všem stínovým zpravodajům, kteří se účastnili práce na této zprávě. Je to tedy zpráva z vlastní iniciativy o politice jakosti zemědělských produktů a je to zpráva, které se dostalo velké pozornosti, což je jasně vidět z toho velkého počtu pozměňovacích návrhů. Měli bychom o ní začít jednat teď hned, takže já dám rovnou slovo zpravodajovi, panu Giancarlu Scottovi, aby nám eh, řekl, jak eh, on vnímá tuto zprávu a jakým směrem by se podle něho měla ubírat a také, co si myslí o těch pozměňovacích návrzích. Takže prosím, Giancarlo Scotta. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl využít této možnosti, abych poděkoval všem kolegům za podporu a zájem, který ukázali ve věci mé zprávy. Já jsem prošel všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a jakožto zpravodaj bych se chtěl u některých pozastavit. Líbí se mi pozměňovací návrh 14, který předložil poslanec Lefor, a kde se mluví o tom, že Evropská unie musí více podporovat kvalitní produkty v rámci jednání v VTO. A stejně tak eh, podporuji upřesnění, které přináší pozměňovací návrh 22 a který se týká kontrol značení. Nicméně nesouhlasím s pozměňovacím návrhem 23 je důležité zdůraznit, že nějaké případné logo kvality Evropské unie by mělo být k dispozici jen pro ty zemědělské produkty, které pochází přímo z evropské produkce. Stejně tak eh, podporuji pozměňovací návrhy 33, 34. Tam se mluví o eh, normách uvádění zeleniny a ovoce na trh, což by podpořilo transparentnost obchodování s těmito produkty. A souhlasím s panem Tabadži v pozměňovacím návrhu 55, kde eh, tento žádá upřesnění definice surovin a hlavních složek potravinových produktů, protože v současné legislativě ta definice jasná není. Co se potom týká pozměňovacích návrhů 65, 66 a 67, tak bych chtěl kolegy vyzvat, aby se zamysleli nad důležitostí označovat eh, místo eh, produkce i u zpracovaných produktů. Možná, že by bylo možné tak učinit fakultativním způsobem, abychom viděli, jaký to bude mít dopad. Podporuji a považuji za velmi důležité upřesnění, které přináší pozměňovací návrhy 86, 109, 112 pana předsedy výboru a dalších kolegů. A stejně tak podporuji pozměňovací návrh 108 kolegyně Eran Garcia, kde se mluví o tom, že je třeba zajistit více zdrojů pro kampaně, ať už uvnitř Evropské unie nebo mimo Evropskou unii, pro naše produkty. A také podporuji upřesnění eh, v pozměňovacím návrhu 114, také kolegyně Garcia. A chtěl bych to uzavřít eh, s tím, že souhlasím eh, s panem poslancem Levě a dalšími kolegy, kteří přednesli upřesnění v pozměňovacích návrzích 120 a 128 o ochraně v rámci VTO eh, našich produktů a systémů produkce, které respektují životní prostředí. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky a děkuji i vám, pane předsedo. Dobře, výborně. Takže Začneme teď s diskuzí a mějme neustále na paměti, že schválení zprávy by mělo proběhnout 22. a 23. února, takže budeme mít dost času na to, abychom to ještě pořádně projednali. Ještě jednou děkuji panu Skota a můžeme začít s diskuzí. Nejdříve dám slovo panu Erans Garcia. Sí, gracias, presidente. Eh, bueno, yo lamento no tener eh, el número de las enmiendas así sistematizado como nos lo ha presentado el señor Escota. Děkuji, pane předsedo. Škoda, že nemám tak strukturovaná eh, poznačená čísla pozměňovacích návrhů, ale děkuji za to, že to zde zaznělo. Také je důležité, abychom podpořili jakékoliv pojmenovávání v rámci VTO. Ten mezinárodní rejstřík označování původu, to je něco nezbytného pro EU. Ostatně se domnívám, že by bylo dobré také připomenout vlastní označení původu tam vznikl návrh v našem sekretariátu, že jsme proti tomuto označování, nepřeje si to ani komise. Ještě co se týče norem uvádění na trh, chci říct toto. Souhlasíme s tím, aby byla fakultativní rezervativně označení, například produkt horského zemědělství, ale u těch ostatních označování musíme být opatrní, protože platí ještě takový to, protože ještě nemáme příslušné informace pro daný systém, takže vytvořit něco, co potom nemůžeme naplnit něčím, co je vědecky podložené, to by, by nebylo vhodné. Vědecké certifikáty zde chci odkázat hlavně na otázku integrovaného zemědělství, ekologického zemědělství. Bylo by transparentnější, Kdybychom to takto utvářeli, bylo by to pozitivní i pro spotřebitele, aby spotřebitel věděl, jaká je tam přidaná hodnota produktů z Evropské unie. Musím také poukázat na to, že důležité kvalitativní označování původu. To je důležité pro spotřebitele. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve poděkovat eh, panu Scottovi za jeho práci, protože ta zpráva, ke které byla předložena spousta pozměňovacích návrhů, je tam spousta různých eh, úhlů pohledu. Já si myslím, že bychom měli i nadále pracovat, abychom našli nějaký lepší konsensus ve všech těchto otázkách. Ještě pár eh, věcí, co se týče toho loga Evropské unie. Já souhlasím tím, že potřebujeme eh, skutečně se zaměřovat na produkty, které jsou eh, exkluzivně vyrobeny nebo zpracovány zde eh, v Evropské unii, protože jinak by to znamenalo další finanční zátěž při monitorování toho, co do Evropské unie přichází. Myslím si, že bychom měli kromě toho podpořit i myšlenku vytvořit jakési interní směrnice týkající se optimální praxe tyto eh, interní směrnice potom by měly být aplikovány všemi operátory, eh, měly by sem spadat nejrůznější koncepce, eh, které zajišťují přidanou hodnotu. Děkuji, pan Tabadži. Grazie. Concerning the group of social... Co se týče mm, skupiny socialistů a demokratů, my se eh, domníváme, že můžeme dosáhnout konsensu ve čtyřech oblastech. Eh, mám tím na mysli dohodu eh, mezi politickými skupinami a většinou výboru. To se týká té, toho loga kvality Evropské unie. Druhá věc se týká PGI. Myslím si, že to, co navrhuje pan Skota, navrhuje, abychom neměnili ten Eh, systém tak, jak existuje. Dále potom je to otázka loga pro, organiz, pro um, biopotraviny a čtvrtá záležitost se týká těch produktů z horských oblastí. To je věc, která je dobrovolná. Ale myslím si, že i nadále existuje celá řada otázek, které jsou stále ještě kontroverzní. Za prvé je to otázka místa eh, zemědělské produkce, protože existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které ukazují, že někteří kolegové zkrátka nebyli informováni o tom, že ty primární potravinářské produkty v této oblasti v současné době toto je věc, která je upravena jako povinná. To znamená, to je to označování eh, zemědělských produktů a to vychází z evropských nařízení. Pan Skota se eh, také zmiňuje o označování zpracovaných eh, potravin. Tady máme obrovský problém a stojí před námi obrovský úkol Měli bychom se, vážení kolegové, zamyslet nad možností eh, povinného označování zpracovaných potravin, protože eh, například eh, ve Spojených státech nebo v rámci té globální konkurence, například také v Austrálii, existuje systém označování Eh, který se týká právě zpracovaných potravin. Myslím si, že by pro evropské členské státy představovalo určitou eh, určité znevýhodnění, kdybychom nešli s tou stejnou cestou. V tomto smyslu bychom se měli obrátit na komisi, aby vypracovala systém, systém, který by definoval eh, hlavní složky takovéhoto produktu. Eh, myslím si, že bychom měli podpořit příslušný pozměňovací návrh eh, a měli bychom se zamyslet nad tím, co vlastně myslíme tou hlavní složkou zpracovaného produktu, což vlastně odpovídá eh, určité hodnotě, která zatím definována není. Chtěl bych vám říci, že já jsem náhradníkem ve výboru pro životní prostředí a tento výbor Eh, nepodporuje tuto věc a také nepodporuje to místo zemědělské produkce, eh, pokud se týká tedy toho těch zpracovaných eh, potravin. Myslím si, že toto je zatím věc povinná a myslím, že v této věci zpravodaj nebyl příslušným způsobem informován. Zatím také neznáme kritéria pro měření toho, čemu říkáme carbon print neboli uhlíková stopa. Myslím si, že pokud máme zabezpečit současnou zemědělskou politiku, je naprosto zásadní, abychom definovali kritéria pro měření toho, čemu říkáme uhlíková stopa. To je velice důležité hlavně na těch biopotravinách. Eh, protože velice často právě ta stopa uhlíková u těchto biopotravin je větší než u jiných produktů. Toto je věc naprosto zásadní je potřeba ukázat, jakým způsobem přispívá evropské zemědělství k ochraně životního prostředí. Myslím, že nad tím bychom se měli také zamyslet, co se týče označování eh, potravin, které neobsahují geneticky modifikované organismy, to je také otázka, jestli to má i nadále být dobrovolné. Myslím si, že pro všechny tyto věci bude potřeba najít určité řešení, protože to všechno je velice důležité pro zajištění kvality potravin a také pro zlepšení ehm, eh, příspěvku zemědělství eh, k udržitelnému životnímu prostředí. Děkuji. Děkuji vám, pane Tabaři. A děkuji vám také za vaši práci. A teď budeme pokračovat. Stefane Fo. Mikro. Děkuji, já souhlasím s tím, co právě říkal náš kolega Čaba o té linii, kterou touto zprávou razíme. A chtěl bych také k tomu dodat, že velice blahopřeji zpravodajovi a chtěl bych říci všem kolegům, že eh, v těchto otázkách musíme vyslat velice jasný signál do té diskuze, která se váže na jednání v rámci VTO, protože největší hrozba pro všechny tyto politiky, které podporují kvalitu produktů a navázání produktů na území, to jsou právě jednání na úrovni VTO. Takže já si myslím, že těm pozměňovacím návrhům, které to byly předloženy a k logice našeho zpravodaje, musíme najít co největší konsensus, abychom bránili tuto lidi v rámci VTO a abychom vyslali komisi velice jasný signál o tom, co si o tom myslíme. To je velmi důležité. Děkuji, Stefane. Teď místo předseda Nikulesku. Mulțumesc, domnule președinte felicit pentru... Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych eh, chtěl poblahopřát panu Scottovi eh, k tomu, že eh, již dosáhl. Mám jednu malou připomínku. Co se týče kvality produktů, ty nejrůznější informace o produktu by měly mít jeden cíl a sice zajistit kvalitu tohoto produktu co se týče uvádění takového produktu na trh, to by mělo být vnímáno jako sekundární eh, úkol. Myslím si, že výrobci potřebují mít zajištěnou finanční podporu, tak aby skutečně byli schopni vyrábět kvalitní potraviny. Eh, to by mělo všechno souviset s dalším rozvojem druhého pilíře a byl bych velice rád, kdyby tato myšlenka se dostala do této zprávy. Při současné době se zde hovoří pouze o financování eh, v rámci informační politiky. Děkuji. Děkuji vám. Dolfman. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci a chtěl bych zdůraznit dvě věci. Myslím si, že musíme podpořit všechno, co eh, zlepšuje ten systém eh, zeměpisních indikací. Je třeba, aby ten systém eh, zapadal i do celého toho systému řízení trhu. To se týká uvádění na trh, ale také kdy a kolik uvádět na trh, a to obzvláště v těch zemích, kde jsou s tímto velké problémy, jako třeba v Itálii. Ale také je třeba zabránit tomu, aby eh, ty výhody z tohoto šly průmyslu a ne zemědělcům, protože máme spoustu takovýchto příkladů. Často ehm, ty, ta označení chráněného původu prospívají více celému průmyslu než zemědělcům, kteří vyrábí tyto produkty. Měli bychom také možná označovat další věci, jako třeba horské produkty a tak dále, ale já si prostě myslím, že není správné tady směšovat dohromady ty produkty určitého původu a biologické produkty, ekologické produkty. To jsou dvě odlišné věci, které je třeba odlišovat. Nesmíme to plést dohromady. Produkty z určité zóny nebo produkovány určitým způsobem mohou být eh, biologické, ale také nemusí. Takže bychom to neměli mát dohromady. Děkuji. Děkuji. Pan Josebové. Ano, já bych chtěl také poděkovat eh, zpravodaji za jeho práci. Já si myslím, že to je velmi eh, dobré shrnutí a chtěl bych tomu přidat několik bodů, které ještě nebyly zmíněny. Například, eh, že je třeba zajistit transparentnost, co se týká původu těch surovin, ze kterých jsou potom vyrobeny nějaké ty produkty, které mají chráněný původ nebo chráněný název. A myslím si, že je také velice důležité, abychom eh, nějak ovládali objem kvalitních produktů na trhu. A musí být určitá konzistentnost mezi eh, počtem, objemem produktů váděných na trh a tím, co ten trh je schopen zvládnout, protože to také umožní eh, producentům, aby měli dostatečný zisk na těchto kvalitních produktech. A co se týká těch označení kvality, tak já si myslím, že je třeba, aby to bylo vždy vázáno na území. A toto musí podpořit místní regionální zpráva. Já si myslím, že tohle je tedy také důležitý aspekt a bude třeba zajistit k tomu dostatečnou finanční podporu na evropské úrovni, abychom podpořili rozvíjení těchto nástrojů na regionální nebo místní úrovni. Takže já jsem chtěl uvést tyto tři body. A možná na závěr bych ještě chtěl zdůraznit nutnost, eh, aby tyto nástroje fungovaly. Nutnost eh, mít produkty, které umožní kultivovanou biodiverzitu, protože všechny Všechna tato značení kvality potřebují právě zajišťovat eh, dostatečnou rozmanitost a potom, co se týká malých a středních hospodářství, ty jsou často velice vázány na určitá území, na určité tradice a výrobní postupy. Často jsou uznávány právě proto, že se váží na tyto praktiky a je třeba jim zajistit dostatečnou finanční podporu. A potom si musíme uvědomit, že je možné vytvářet spoustu pracovních míst eh, přímo i nepřímo díky syndikátům a myslím si, že to je velice strategicky důležité v takových těch eh, oblastech, kde mají potíže, abychom podpořili tato menší hospodářství. Děkuji. Michel Danter. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat zpravodaji eh, za jeho práci Zaznamenal jsem, že tam zapracoval pozměňovací návrh, který jsme s dalšími kolegy předložili, aby ta otázka produktů, objemu produktů uváděných na trh byla spojována eh, také s těmi chráněnými označeními. A myslím si, že je třeba zajít ještě trochu dále, co se týká ochrany identity určitého produktu v celém tom komerčním řetězci. Myslím si, že je zcela zásadní, aby ty struktury, které mají ty zeměpisné indikace a tak dále, tyto udržovaly v celém tom procesu i během balení a tak dále, protože právě tam se dá zajistit ta přidaná hodnota a často právě tam o tu přidanou hodnotu přichází producent. Bylo tady už několikrát řečeno, že často ty produkty velké kvality jsou hlavními produkty nějaké velmi znevýhodněné oblasti, které umožňují této oblasti přežívat. A bylo by škoda, kdyby ta oblast přicházela o svou přidanou hodnotu, aby e, se na tom obohacovali jiní, kteří nemají k dané oblasti vůbec žádný vztah. Dobře, děkuji. To byla velice důležitá diskuze. Ta otázka je rozhodně velmi citlivá a já bych teď dal slovo zástupcům komise. Je tady Vincent Cordonie. Prosím, vezměte si slovo, abychom to potom uzavřeli ještě s panem zpravodajem Skota. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval zpravodaji a všem, kdo přispěli svými pozměňovacími návrhy k tomuto tématu. Komise se samozřejmě velice těší z té velké řady pozměňovacích návrhů, protože to jasně ukazuje, že toto téma je pro poslance velmi zajímavé. Jestli dovolíte, tak já bych eh, přednesl tady několik připomínek. Co se týká toho loga EU, tak pokud to bude logo, které bude ukazovat, že dané produkty pochází z území Evropské unie, Takto je věc, kterou se komise hodla zabývat, což také velmi jasně říkáme v našem sdělení. Ovšem, máli se jednat o logo, které značí určitou kvalitu, kvalitu Evropské unie a které by mělo být na všech produktech Evropské unie, tak v takovém případě není možné, alespoň podle analýz, které jsme k tomuto provedli, není možné ho zakázat pro ty produkty, které by pocházely ze zemí mimo Evropskou unii, ale které by respektovaly stejné normy pro výrobu jako ty, které máme v Evropské unii. A co se potom týká toho místa výroby, označování místa výroby, místa původu produktu, tak možná jsem to špatně pochopil, ale Mám pocit, že tu bylo řečeno, že toto je už teď povinné u všech eh, primárních produktů. Ale to není tak úplně pravda. Ve skutečnosti v současnosti existují některé produkty, u kterých toto není povinné. Například u vepřového masa. Takže my si myslíme, že je třeba se touto otázkou ještě hlouběji zabývat. A pak možná ještě jeden bod, eh, co se týká toho jednání ve VTO a těch eh, zeměpisných označení. Je to zmíněno v našem sdělení, ale je jasné, že to je součást priorit komise při našich jednáních v rámci VTO. a také našich jednání eh, v rámci kola z Dauha. Takže komise by samozřejmě chtěla zajistit, aby naši obchodní partneři uznávali tento systém označování kvality. A pak možná ještě dva body eh, k těm horským produktům. Tak my jsme velice potěšeni, že europoslanci podporují tento návrh eh, lépe označovat horské produkty. Budeme mít hodnocení dopadu, které právě začalo, abychom se podívali na to, eh, zda by toto bylo užitečné nebo ne. A potom na závěr, co se týká toho objemu produktů uváděných na trh. Tak Rada v rámci kontroly stavu požádala komisi, abychom sestavili zprávu, co se týká mléčných kvot a jejich eh, dopadu na mléčné produkty s označením původu. Je to zpráva, která by měla být předložena, myslím, eh, do roku 2012 a která se bude eh, zabývat tím, jaký dopad mají na označení původu některé kvóty pro produkci. A na závěr je ještě jasné, myslím, že komise nepodporuje takovéto praktiky v rámci těch zeměpisných označení. Tohle není naše linie a komise je v každém případě proti tomu, aby se nějak omezoval počet výrobců nebo producentů, kteří mohou používat zeměpisná označení pokud ti to eh, respektují určité normy. Takže to je všechno, pane předsedo. Komise je velmi ráda, že může s vaším výborem vést tento dialog už proto, že dnes vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže budeme teď eh, spolupracovat ještě více. Děkuji, pane předsedo. Ano, my si to velmi dobře uvědomujeme. Také jsem to připomínal hned na začátku. Takže já velmi děkuji komisi. A teď bych dal slovo panu Skota a chtěl bych všem připomenout, že musíme hlasovat o pozměňovacích návrzích a schválit toto usnesení 22. a 23. února 2010. Takže budeme mít ještě čas, můžeme se nad tím zamyslet. Pan Skota. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji i váženým kolegům. Díky vašim příspěvkům se nám podařilo sestavit tuto zprávu a já bych to chtěl uzavřít s takovou úvahou, totiž mě by se strašně líbilo vidět producenty, pěstitele nebo i zpracovatele produktů. Strašně by se mi líbilo, kdyby ti to dostávali eh, nějakou cenu nebo měli výhodu od těch spotřebitelů, kteří si vyberou jejich produkty, aby ta přidaná hodnota šla přímo jim, protože si představte, jak hodně na tom tihle lidé pracují a je to nepříjemné, když potom z toho nic nemají. Takže doufejme, že za tu velkou práci budou skutečně něco z toho mít a že uvidí, že spotřebitelé dávají přednost jejich dobrým produktům a ne nějakým jiným. Dobře, takže já děkuji Giancarlovi a můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod 6. Zpráva o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Zelená kniha Evropské komise o nakládání s biologickým odpadem je přípravou na diskuzi o možných aktivitách budoucnosti. Sbírají se tím v podstatě rady a konzultace pro lepší nakládání s tímto odpadem, a to obzvláště takzvaným zeleným odpadem z parků, ze zahrad a nebo kuchyňského odpadu. Spravodaj eh, k tomuto je pan poslanec Salvatore Caronna. Já vám teď eh, s velkým potěšením dávám slovo, abyste nám mohl něco říci k této zprávě. Salvatore. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že komise ve své zelené knize velmi správně podporuje diskuzi o tom, zda je nutné mít nějaké komunitární společné aktivity, které by se týkaly nakládání s biologickým odpadem. Já myslím, že teď už je pro všechny jasné, že máme stále více odpadů. Mimochodem se také hodně plítvá materiálem i energií. No a tím pádem se samozřejmě také eh, zhoršuje dopad, který toto má na životní prostředí, na veřejné zdraví a obecně na celkovou kvalitu našeho života. Takže nám jde o to, aby tento negativní dopad na životní prostředí i na osoby byl nějak zmírněn, zredukovan. A Evropská unie by měla být v podstatě takovou společností, která hodně recykluje a která dokáže efektivním způsobem využívat své zdroje. No a v tomto kontextu sektor biologických odpadů má velký potenciál pro vylepšení. Co se týká toho nakládání s biologickým odpadem v Evropské unie, my eh, máme normálně otázky odpadu docela dobře pojednány a regulovány. Ale co se týká biologického odpadu, tak se nacházíme teprve na samém začátku. A mimo jiné jsou tady velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Abyste si udělali nějakou představu, o čem tady mluvíme. Mluvíme v podstatě o třetině veškerých veškerého městského odpadu. Přes 102 milionů tun takových těch, takového základního odpadu ze zahrad a parků. Přes 37 milionů tun průmyslového odpadu, odpadu potravinového průmyslu a to vše je vyprodukováno za jediný rok. Takže pokud nenajdeme nějaký efektivní způsob, jak toto ošetřit, protože konec konců biologický odpad může být recyklován a mohou z toho být i energetické zdroje, bychom mohli propást obrovskou šanci. Ostatně, jak je i řečeno v rámcové směrnici o odpadech, je v podstatě třeba eh, tady sestavit určitou prioritní strukturu a podporovat eh, co nejvíce prevenci, za prvé. A za druhé potom recyklaci za třetí je třeba podpořit využívání tohoto odpadu pro energetické účely a teprve jako poslední možnost by mělo zůstávat eh, odvážení takovéhoto odpadu na skládky, protože to je ta nejhorší možnost ze všeho. Ta nejméně žádoucí, protože eh, tím potom produkujeme různé plyny, které pokud nejsou neutralizovány, zhoršují skleníkový efekt dokonce třikrát hůře než CO2 a můžeme tímto také znečišťovat podzemní vody. Takže já si myslím, že opravdu třeba se snažit najít nějaké jiné alternativy nakládání s tímto odpadem. Pokud možno hlavně eh, recyklaci, kompostování, případně spalování, protože to by vedlo ke značné produkci energie. Já myslím, že tady e, nebudu zacházet do technických detailů, ale v každém případě pro výbor, jako je náš výbor pro zemědělství, je zjevné, že tyto systémy, o kterých jsem mluvil, oproti skládkám mají velkou výhodu, protože zajišťují lepší respekt životního prostředí, vody i ovzduší. V jednotlivých státech Evropské unie, jak už jsem říkal, je značný rozdíl mezi tím, jak se s takovýmto odpadem nakládá. A je tady riziko, že časem budeme mít velice odlišné situace ve všech členských, což by mohlo mít dopad nejen na životní prostředí, ale i na hospodářství a na společenské otázky. Takže já doufám, že nová komise, až bude jmenována, se bude vážně zabývat nutností stanovit nějaké společné závažné, cíle, závazné cíle pro recyklování a třídění odpadu. A doufám, že se jim podaří nastavit nějaká kvalitativní kritéria pro kompostování a definovat parametry pro biologický odpad, která, které by byly používány v celé Evropské unii. Takže tohle jsou podle mě ty priority, na které je třeba se soustředit a potom ještě je třeba podporovat samozřejmě rozvoj a aplikaci nových technologií, které budou e, přispívat k našemu cíli snížit znečištění a dostat se do roku 2020 na 20% využívání obnovitelných zdrojů energie. A potom také bychom měli podporovat využívání různých daňových pobídek, které by podporovaly třídění odpadu u zdroje. Takže na závěr. Myslím si, že ta zpráva o zelené knize, ta zelená kniha komise jako taková je velmi dobrým základem pro další diskuzi o těchto velice důležitých otázkách nakládání s biologickým odpadem. A teď je třeba se konkrétně soustředit na nutnost snížit tím, že si stanovíme nějaké společné cíle na úrovni Evropské unie, snížit rozdíly, které v této oblasti existují mezi jednotlivými členskými státy, protože máme tady země, které využívají hlavně spalování tohoto odpadu a často mají docela velkou úroveň Eh, energetické produkce Belgie, Francie, Dánsko, Švédsko. Jiné státy, například Německo nebo Rakousko, zase rozvíjí eh, své eh, kapacity pro kompostování tohoto odpadu a jiné státy zase, obzvláště nové členské státy, tam se bohužel hodně využívá hlavně skládek. Takže já si myslím, že bychom se měli zamyslet na touto zelenou knihou komise. A myslím, že ta diskuze, která by měla proběhnout, a já bych chtěl poděkovat všem kolegům už teď za jejich příspěvky, by se měla orientovat tímto směrem. Dobře, děkuji Salvatore Garonovi. A teď zahájíme diskuzi. Mám tady pana Tarabelu. Marku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě připomínky. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho informace o zelené knize komise. Jen bych chtěl říct, že co se týká toho třídění odpadu, v některých zemích, no třeba u nás, je to docela rozvinuté. Máme individualizovaný odpad, třídění na eh, plasty, na PET láhve a tak dále, na textily, na papír. A Potom máme ten směsný odpad, kam se dává všechno ostatní. A ještě pořád 40 biologického odpadu jde do tohoto směsného odpadu. Já eh, pocházím z místa asi 120 km odsud a od 1. dubna budeme mít zvláštní kontejnery. Budeme mít zvláštní kontejnery pro organický odpad. A až to ostatní půjde do směsného odpadu. A tím pádem eh, se výrazně sníží objem eh, toho směsného odpadu o 40 toho odpadu, který je spalován. A já jsem s vámi chtěla sdílet tuto zkušenost, protože je vidět, že lze využít biologický odpad a ještě snížit objem odpadu, který jde do spaloven. A potom e, já se nedívám moc na televizi, ale včera jsem náhodou viděl reportáž, která byla trochu skandální. Bylo to ve francouzské televizi a mluvilo se tam o odpadu pekárenského průmyslu. A je pravda, že mnoho z nás, e, já třeba jsem nikdy v životě neměl hlad, ale mý rodiče, mý prarodiče e, měli hlad, takže oni nikdy nevyhazují jídlo. Raději ten chleba třeba suší a potom ho dávají ptákům, ale nikdy ho nehází do odpadu. Takže možná by bylo dobré ještě uh, jak si trvat na tom, eh, že eh, je třeba tyto potraviny nějak využívat. Eh, často se například takhle sbírá mouka nebo prostě jiný odpad, potravinový odpad, který se potom využívá třeba na krmení zvířat, aby prostě nešel do odpadu. A třeba někteří lidé jsou také ochotně z takového jíst, někteří lidé třeba mají raději okoralý chléb a ne čerstvý chléb. Prostě eh, myslím, že tohle by se dalo ještě rozvinout. Děkuji. Continuare are cuvântul doamna Reimers. Děkuji a teď paní, Reim, paní Reimons. Eh, ich danke Herrn Karona. Já děkuji panu Karonovi za zajímavé schrnutí zprávy komise. A já souhlasím s tím, aby na toto téma proběhla detailní diskuse. To zvláště proto, že už máme celou řadu legislativních aktů k tomuto tématu. Měli bychom dbát na to, abychom nebudovali další a další administrativní překážky a snažili se legislativu možná více schrnout. V souvislosti s principem subsidiarity bychom také měli dbát na to, aby zde byly dostatečné regionální svobody při formulování naší zprávy. Dále by bylo vhodné stanovit určitá kritéria pro to, jak v konečném důsledku má vypadat biologický odpad a e, produkty pro kompostování, abychom tak měli mít rámec pro vnitřní trh, tak aby se kompost dal například využívat také ve společenství jako hnojivo, aniž by zůstal v hranicích země. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za to, eh, že jsem dorazila až eh, během programu. Chtěla bych také poděkovat my jsme eh, měli eh, také diskusy týkající se označování ovcí. Co se týče tématu bioodpadu, tady si myslím, že několik věcí, které jsou zásadní. Jestliže budeme bioodpad používat jako hnojivo, což je vlastně naším cílem, pak potřebujeme mít velice přísně aplikovanou kontrolu eh, kvality, protože Eh, někdy praxe, která se zdá být na první pohled dobrá, může nakonec vyústit v určité problémy. Co se týče té otázky, o které jste tady hovořilo, co se týká toho odpadu eh, potravinového, tady s tím naprosto souhlasím, ale musím eh, říci, že my jsme měli problém s naší úpravou této věci, protože nakonec to vedlo k epidemii Eh, otravy dioxinem. Takže eh, myslím si, že otázka kvality je skutečně velice důležitá a často při přijímání takovýchto opatření si neuvědomujeme také, k čemu by to mohlo vést. Eh, na praktické úrovni zemědělci pochopitelně, že by uvítali větší koherenci hlavně při zpracování bioodpadu. Co se týče veřejné diskusy, eh, diskuse o tom se hovně hovoří, ale měli by si eh, také eh, lidé uvědomit, že někdy toto všechno má celou řadu nepříjemných vedlejších účinků a to je věc, o které bychom měli také hovořit ve svých členských státech. To jsou věci, které jsou důležité, o kterých je potřeba hovořit. Je potřeba si uvědomit, že to přináší určitý prospěch pro zemědělce, ale má to, jak jsem řekla, také některé negativní dopady. Takže eh, by nebylo eh, dobré, kdybychom měli celou řadu nových nařízení a úprav, eh, které by potom vedly k těmto věcem a které by nebyly dostatečně koordinované na úrovni členských států. Děkuji. Děkuji, pan Hasling. Ja, die Tatsache ist ja richtig. Ano, je pravda, že v EU mají různé země nejrůznější standardy. Ale vlastně stačí provést separaci a když využitím míníme to, že e, separované zbytky prostě spálíme, tak to není smysluplná recyklace. Právě u bioodpadů je důležité abychom je například energeticky smysluplně využili ve formě bioplynu. A tím vlastně se zbavíme metanu v životním prostředí. Problém je, že nedotáhneme věci do konce. Zůstane to pouze u té separace a pak ten odpad někde jaksi mizí. Je důležité, aby se ty koloběhy uzavřely a abychom eh, také opět vraceli příslušné prvky do prostředí. A já si myslím, že někdy příliš úspěchaně spalujeme odpad a z hlediska ekologického a energetického si to nebudeme moci v budoucnu dovolit. Děkuji. Eh, pan Gatfelde. Köszönöm szépen a feltétlenül indokolt My se zabýváme Děkuji, eh, eh, Chtěl bych se mít o této věci hlavně v tomto kontextu. Během několika příštích desetiletí totiž eh, budeme muset řešit otázku nedostatku potravin a nedostatku energetických zdrojů. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jaká existují v současné době evropská pravidla, která brání tomu, aby bioodpad byl využíván rozumnějším způsobem, protože já jsem se setkal s celou řadou zemědělců, kteří se mi stěžovali, že ty existující pravidla a ta nařízení eh, znamenají, že velice často nemohou například eh, používat eh, potravinový odpad proto, například, aby tím krmili svá domácí zvířata. Myslím si, že bychom skutečně měli se postarat o to, aby takový eh, odpad byl využíván co nejlepším způsobem. Například, kdybychom mohli používat takovýto odpad jako krmivo, tak bychom nemuseli potom takovéto věci kompostovat nebo spalovat. Proto bych byl rád, kdyby zpravodaj se také uh, zaměřil na tuto otázku existujících pravidel a nařízení, která existují a která v podstatě jsou důvodem, proč eh, k této situaci eh, dochází a které často vlastně nám brání v tom dělat věci rozumně. Děkuji. Děkuji. Teď eh, má slovo pan Oležňák. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji, který nám předložil velice podrobné informace a velice dobrým způsobem. Pochopitelně, že máme obrovské problémy související s řízením Eh, odpadu nebo s odpadovým hospodářstvím. Na to také upozorňuje tato zpráva. Já bych rád tady zopakoval některé argumenty, které zde již zazněly. Kromě toho bych chtěl vás upozornit ještě na jednu otázku a to je otázka osvěty a výchovy. To se týká nejen těch, kteří vyrábějí eh, tyto věci, protože tady je třeba si uvědomit, že došlo k určitému zlepšení, ale jestliže hovoříme o eh, bioodpadu a o hospodářství eh, eh, s tímto odpadem, to se týká zemědělského sektoru pochopitelně, tak v této souvislosti by bylo dobré se také zamyslet nad otázkou výchovy, osvěty, informování zemědělců o tom, jakým způsobem by mohli hospodařit s bioodpadem protože eh, v některých členských státech eh, s touto otázkou máme stále mimořádné problémy. Děkuji. Myslím si, že tím jsme se dostali na konec seznamu eh, lidí, kteří požádali o slovo. Teď dovolte, abych já řekl krátkou poznámku. Souvisí to s tím, že bychom neměli mít příliš eh, byrokratického zatížení a dovolte, abych v této souvislosti dal slovo eh, zástupci komise. Děkuji, eh, děkuji za to, že jste mi dala slovo. I já bych chtěla poděkovat panu Koronovi za velice dobrý souhrn všech těch hlavních bodů, které jsou obsahem této zelené knihy. Bylo to velice přesné a týkalo se to konkrétních věcí. Eh, jedná se o zelenou knihu, která byla eh, vydána v roce 2007 eh, pardon, 2008 v prosinci, k tomu jsme dostali celou řadu připomínek v elektronické formě hlavně. Co se týče těch různých zainteresovaných stran, ty vyjádřili podobné námitky, které zazněly i zde, například věci týkající se prevence, mrhání potravinami, otázky eh, likvidace odpadu, který by mohl být zpracován biologicky, dále otázka dalšího výzkumu a nových technologií a také zlepšení norem. Chtěla bych v této souvislosti poznamenat, že výbor zde hovořil o řadě věcí, kterými se budeme také zabývat v tom následném posouzení dopadu, eh, to se týká například lepšího využití organického nebo bioodpadu, eh, cílem eh, snížit celkový objem eh, takového odpadu a také zlepšeného využití biokompostu nebo bioplynu. Dále bude potřeba se zaměřit také na normy, jaké a kolik norm potřebujeme pro ty jednotlivé aplikace a pro jednotlivé typy kompostu. Musíme mít eh, naprosto jasně zaručenou kvalitu kontroly. Dále jsem si všimla i toho, že Výbor nás vyzývá, abychom eh, se také podívali na tu existující legislativu a porovnali s tím, co se navrhuje. Dále se zde hovořilo také o tom, že, zlepšit, že třeba zlepšit informovanost, informovanost a osvětu v, této, v těchto otázkách. Myslím si, že co se týče tohoto dosie, je třeba říci, že v současné době jsme v konečné fázi toho hodnocení dopadu. Doufáme, že nám tato studie poskytne určité odpovědi na některé tyto otázky v tom smyslu, jakým směrem bychom měli dále jít. Zamíráme se, zabý, zabýváme se jak legislativními instrumenty, tak tím, čemu říkáme měkké právo. Snažíme se také zamyslet se nad některými novými instrumenty, které bychom mohli použít. Rada přijala eh, své závěry k této zelené knize v červnu což eh, by možná bylo také pro vás zajímavé se s těmito závěry eh, seznámit. My tedy na začátku roku 2010 dokončíme eh, hodnocení dopadu a pak jsem přesvědčena, že již bude jasné, co tato zelená kniha a ty konzultace, které s ní souvisejí, nám napoví do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď Dovolte, abych ještě jednou dal slovo eh, zpravodaji, který udělá závěr této diskuse. No, Mně se zdá, že i diskuse, která proběhla tady, ukazuje, že se jedná o velice důležitou, závažnou otázku. Tak jak když jsme si teď eh, vyslechli zástupkyni komise, myslím, že je jasné, že eh, náš výbor k tomu může velice přispět. Takže já děkuji všem kolegům, za jejich návrhy. Samozřejmě je vezmu náležitým způsobem v úvahu. Děkuji. Dobře, tak pokud nemáte další žádosti o slovo, tak já bych přešel k dalšímu bodu na pořadu jednání. Dobře. To je další velice důležitá otázka, o které máme dnes jednat. Poskytování informací o potravinách spotřebitelů. Výbor pro životní prostředí, který zodpovídá za tuto zákonodárnou legislativu, chce aplikovat článek 195.5 nařízení a žádá zpravodaje paní Somer, aby předložila nový návrh. Po evropských volbách se náš výbor tedy musí k této otázce vyjádřit znovu. Spravodaj eh, za naši komise, za náš výbor je pan Mark Tarabella, který pracoval na základě eh, stanoviska, který jsme my, které jsme my schválili v únoru 2009. Jsou tam nové návrhy, například eh, co se týká označování regionu, ze kterého potraviny pochází. Ta otázka je velice důležitá, takže já dám rovnou slovo panu Tarabelovi a chtěl bych vám všem připomenout, že Časová lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. 12. Do 8.12. můžete předkládat pozměňovací návrhy. Schválení stanoviska by potom mělo proběhnout 27.1.2010. Marku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak jste říkal, já jsem vycházel z již existující zprávy to stanovisko mi bylo dáno paní Korda v březnu 2009, ovšem teď začínáme znovu. Já jsem samozřejmě vycházel z té původní práce, protože tam už eh, byla spousta práce našich kolegů, potom další kolegové mi předložili spoustu pozměňovacích návrhů a já bych chtěl říci, že jsem velice ocenil ten původní návrh, kromě některých detailů původní návrh komise Některé detaily jsem tady uh, eh, nezdílela s nimi, ale spoustu věcí se mi tam líbila a potom jsem dostala ještě spoustu pozměňovacích návrhů mm, od kolegů z EPP, ALDE a dalších skupin a některé jsem tam zapracoval. A abych to shrnul v šesti bodech. Tak za prvé, co se týká povinných informací o potravinách. Já jsem měl minulý týden ve Štrasburku velice zajímavé setkání s různými stínovými zpravodaji této zprávy. Tam jsme si to vyjasnili A já to nejdřív tady prezentuji a potom samozřejmě budeme diskutovat. Tak za prvé, typové informace o potravinách. Mně se zdá docela uh, zajímavé, jak jste říkal, uh, ta možnost, že tam můžeme přidat něco, co bude označovat region původu. A já mluvím o původu těch potravin, ale ne tak, jak se to většinou definuje na evropské úrovni v posledním místě zpracování toho produktu, ale o původu toho produktu třeba tam, kde byla zelenina vypěstována nebo tam, kde bylo zvíře chováno, případně poraženo. Takže já eh, tímto způsobem jak si rozlišuji mezi proveniencí a původem. A vzhledem k tomu, že my jsme výbor pro zemědělství, tak bychom měli eh, více jak si se soustředit na ty producenty, na ty zemědělce, ale také na spotřebitele, protože máme tady za prvé výrobce, potom zpracovatele a potom distribuci do spotřebitel, do, do, pro spotřebitele. Takže já si myslím, že kdybychom dokázali spotřebitelům říci, odkud ten prochází, to je dobré, protože teď se hodně mluví o klimatických eh, změnách, ale nemáme jenom průmysl a eh, dopravu, ale také zemědělství a spotřebu. A to také hraje určitou roli v klimatických změnách. Takže mně se zdá dobré eh, říci toto spotřebitelům, aby si ti to více uvědomovali odkud pochází produkty, které jedí. A když budou potom kupovat jablko, tak jistě dají přednost jablku, které pochází z vedlejšího regionu, než jablku, které muselo obletět celý svět, než se tím dostalo, což eh, samozřejmě znamená, že to bylo energeticky velmi nákladné. Takže co se týká té provenience, eh, bylo by dobré tuto uvést eh, ve značení. Samozřejmě, že to nechci nějak zvlášť komplikovat, nechceme, aby to bylo příliš byrokratické, v některých produktech eh, pravda. Třeba eh, v salse máte eh, sůl, máte tam pepř, ale máte tam hlavně rajčata, takže se bude označovat projevence těch rajčat. Mně by se líbilo tam mít jméno a adresu producenta. Já vím, že to není vždy možné, ale možná, že u některých potravin by to možné bylo, protože tím budeme jaksi personalizovat ty produkty. Já si myslím, eh, vzhledem k tomu, že chceme co nejvíce zkrátit tu vzdálenost mezi producentem a spotřebitelem, tak si myslím, že by to bylo dobré. Eh, takže eh, mluvil jsem o tomto a potom se týká prezentace. Já myslím, že to je také velmi důležité. Jde tam o velikost. Ty 3 mm to je úplně zbytečné. Protože na malých balíčcích by často bylo nutné to celé nějak zvětšit, aby na tom spotřebitel něco viděl. To by nemělo smysl. Mně se zdá, jako, že dobrý kompromis by byly 3 mm tam, eh, kde je eh, velikost 25 až 30 centimetrů čtverečních a potom by se to upravovalo vždy v daném poměru. Podívejte se, já například eh, jsem si koupil tuhle žvíkačky, ten obal byl tmavý a ta písmena byla také tmavá a to všechno bylo na celofánu a já jsem to prostě neviděl. Musel jsem ten sáček nejdříve vysypat, abych si mohl přečíst, co tam píšou. Takže mělo by to být vždy v jasném kontrastu. Bíle na černém nebo černě na bílém. Ty barvy jsou celkem jedno, ale prostě to musí být vždy tmavá písmena na světlém podkladu a nebo naopak. A potom uh, představte si, uh, když máte třeba kávu nebo arašídy, uh, a je to v nějakém sáčku, který není rovný, tak se to špatně čte. Takže já si myslím, že to je také důležité, aby, aby to balení prostě bylo rovné, aby se dobře četlo. Potom samozřejmě je možné eh, zajistit nějaké vzdělávací programy pro používání nových technologií, eh, kterými se můžou spotřebitelé dostat k těm doplňkovým informacím. Já vím, že teď ne všichni třeba mají možnost se dostat na internet, ale mohli bychom mít takovou možnost přímo v supermarketech, kde by se všichni mohli jít podívat k nějakému stroji, aby bylo jasné, co přesně je napsáno na tom balíčku. Potom za druhé povinné nutriční údaje. Já si myslím, že by bylo dobré, eh, kdyby tam byly ty údaje o translucích, protože to je velice důležité pro cholesterol. A já nechci zacházet do nějakých technických detailů, nejsem vědec, ale trošku jsem se na to díval a jsou ty saturované a nesaturované tuky a potom jsou transtuky, o kterých se moc nemluví ale ty jsou eh, velmi důležité, protože eh, zvyšují eh, ten obsah špatného cholesterolu. A to možná bylo dobré označit. Potom také jsem mluvil o rozlišování mezi přirozeným cukry a přidaným cukrem, ale ono často už to bývá značeno, říká se bez přidaného cukru. Takže to by možná bylo vyřešeno. Je celkem jedno, jestli tam bude bez přidaného cukru, anebo s přirozeným cukrem, nebo tak něco. A potom já jsem proto, aby se uváděly ty nutriční výdaje na 100 gramů nebo na 100 ml. Já vím, že často průmysl říká, spotřebitel neví, co to je 100 gramů, 100 ml, ale přesto je dobré toto mít na balíčku, kde je jasně vidět netováha. Takže člověk si to takto dokáže spočítat. Máme tam ty kalorie na 100 gramů a potom se podíváte, kolik váží ten balíček. Já jsem rozhodně pro, protože to je zcela eh, rozumné opatření. Myslím, že není těžké tam si udělat ten propočet. To tedy podporuji. A potom eh, se mi také docela líbí, když se mluví na porci. Ve chvíli, kdy je to balení pojato tak, že je tam několik jednotek, které jsou stejně velké nebo stejného objemu. Například Podívejte se, mně se nelíbí, když se mluví o porci třeba u brambůrku, protože tam máte určitou váhu toho balíčku a průmysl se rozhodne, že porce je 25 gramů a to je tolik a tolik kalorií. Jenomže v tom balení nemáte možnost, jak zjistit, kolik je ta porce. A to může potom vést k chybám. Kdežto, kdybyste měli malé sáčky bramburků po 30 gramech, tak potom můžete říkat, že to je porce. Když uh, máte třeba sušenky a máte tam eh, pět sušenek eh, balených eh, eh, nemusí být balené zvlášť, ale jasné, že jich těch pět těch sušenek, protože jsou odděleny. A pak je možné tam mluvit o nějaké porci. A udělal bych jednu výjimku z tohoto pravidla, to na porci, v případě, že ta jednotka váží méně než 5 gramů. Tak pak by to mělo fungovat jen v případě, že je to skutečně balené do zvláštních jednotek. Já tady myslím třeba o u žvíkaček, třeba 100 gramů žvíkaček, to je moc, to nemůžete skonzumovat za den. Ale nejde tady jenom žvíkačky, může se jednat třeba o rýžové chlebíčky, to je strašně lehká věc, nemá to moc kalorií. Já bych jich tady snědl méně, to je pravda. Ale podívejte se, to váží 15 gramů, takže když tam máte balíček eh, těchto sušenek, tak se dá říct na sušenku, na rýžový chlebíček. Tam se nedá mluvit o 100 gramech, protože ten jednotlivý rýžový chlebíček, ta sušenka váží strašně málo. Dokonce i ten balíček pěti sušenek třeba váží méně než 100 gramů. Takže kolegové, prosím, eh, kdybyste se na to soustředili, bylo by to dobré, protože dnes se o tom jednáme poprvé, poprvé se o tom jedná na Envy, e, tam je paní Somers jako zpravodajka, potom na IMKO se o tom také bude mluvit, e, tam je další zpravodajka a žádná ze zpráv mých kolegů tuto otázku vůbec nezmiňovala, takže já si myslím, že by bylo dobré to tam dát. Můžete samozřejmě mluvit také o těch doporučených denních dávkách a tak dále. Musím říct, že já jsem na začátku nebyl pro toto, protože, eh, jak jsem vždy říkal, neexistuje žádný průměrný spotřebitel. Můžete mít těhotnou ženu, můžete mít starého člověka, který potřebuje více kalcia a tak dále. Prostě nic takového neexistuje. Na druhé straně ovšem je pravda, že ta doporučená denní dávka nám dává určitou představu o tom, co jí má, co bychom měli jíst a co bychom měli eh, konzumovat. Eh, pak jsem to chtěl ještě uzavřít otázkou alkoholických nápojů. Eh, to je samozřejmě otázka, která se řeší úplně jinde. Já myslím, že ta 1,2% alkoholu, to je rozhodně třeba tam nechat. Samozřejmě, že alkohol je trochu kalorický, ale udělal bych tam jednu výjimku. Myslím, že je třeba eh, zlepšit tu mou definici alkoholických limonád. Protože to jsou eh, ty nápoje, které chce průmysl prodávat mladým lidem jakožto limonády, ale přitom je tam docela vysoký obsah alkoholu. E, není to samozřejmě jenom vodka, může tam být třeba bakardy nebo rum, nebo no prostě je tam rozhodně dost alkoholu, je tam více alkoholu než v pivu a přitom se to prodává jako limonáda. A prodávat tohle mládeži, já neříkám, že je to úplně zločinné, ale není to úplně správné. Víme dobře, že alkoholismus u mladých lidí to je velký problém, vznikající závislost a tak dále. Takže e, myslím, že není správné, když se něco takového mládeži prodává jakožto limonáda. Možná, že by se to mělo definovat jako smíšené nápoje, které obsahují alkohol, které obsahují jak limonádu, tak alkohol. A z toho by samozřejmě se vyloučily eh, jak aromatizovaná vína, tak aromatizované pivo, jak už to máme i v nařízení rady. Takže já si myslím, že to bychom tam také mohli přidat, ale to závisí na vás, co si o tom myslíte. A potom nebalené potraviny eh, já si myslím, že tohle prostě není možné. Když jdete třeba k řezníkovi a tam si koupíte kus masa, tak oni vám nemůžou říct, kolik je tam tuku, kolik je tam eh, kalorií a tak dále. Já si myslím, že tohle bude zajímat naší irskou kolegyni. Samozřejmě, že je důležité, kolik je v tom mase tuku, ale u těch nebalených potravin a stejně jako třeba u restaurací to prostě nemůže spadat eh, pod toto nařízení nebo budoucí nařízení. Zatím jsou to směrnice. A potom chci uzavřít věc, o které jsem ještě v té zprávě nemluvil, protože jsem naprosto proti, a to je to zjednodušování, to značení takzvaného semaforu, to značení barvami, jestli je něco zdravé nebo není. To je věc, se kterou já naprosto nesouhlasím. Já vím, že je třeba to zjednodušit, když tam bude příliš informací, tak tomu nebude nikdo rozumět. Je třeba, aby to bylo pro spotřebitele pochopitelné, ale zase nesmíme je uvádět v omyl, protože když tam dáte to značení zeleně, oranžově nebo červeně, tak to bude vypadat, eh, že eh, to, co má co nejméně kalorií a co nejméně tuků, je nejzdravější, ale potom budou lidé jíst sír, který není opravdový sír, nebo šunku, která není opravdová šunka. A přitom skutečný sír nebo skutečná šunka, to eh, je mnohem kvalitnější produkt. Ano, je tam více kalorií, takže je třeba toho jíst třeba trochu méně, ale ten systém značení zeleně, oranžově a červeně, prostě není objektivní, protože potom eh, třeba eh, Coca-Cola Light, ta bude vždy značena zeleně, kdežto eh, plnotučné mléko červeně. A to nic nevypovídá o kvalitě. Pane předsedo, já už nechci mluvit dlouho, jsem otevřen v jakýmkoliv připomínkám nebo otázkám, rád tam ještě učiním změny ale jak už jsem říkal, vycházel jsem z předchozí zprávy, zapracoval jsem tam spoustu pozměňovacích návrhů, nejméně 30 z té stále zprávy, takže já rozhodně jsem otevřený do diskuze, ale nechci tady zase mít nějakou strašnou záplavu pozměňovacích návrhů, protože to by se potom velmi zkomplikovalo. Děkuji. Molto bene, grazie Mark. Děkuji, Marku. Je to rozhodně velice důležitá otázka. Takže já jsem si jist, že tady bude dost pozměňovacích návrhů. No, co se dá dělat? Začneme diskuzi, mám tady spoustu řečníků, takže prosím, nemluvte moc dlouho. Pan Bačevusky. Děkuji, panie przewodniczący. Bardzo krótko chciałem pogratulować panu Tarabella. E, děkuji. Děkuji. Chtěl bych pogratulovat panu Tarabellovi za tuto skvělou zprávu a také za tu iniciativu, která se e, týká rozšíření e, rozsahu e, označování potravin. Já to podporuji, podporuji také značení podle země původu. To je důležité jak pro spotřebitele, tak také pro ty dobré výrobce, kterým by měla vyhovovat toto řešení. Řešení, které souvisí s poskytováním informací o tom, že tento prorok pochází jak země. Já mám otázku, možná, že to je moje chyba, že jsem to pečlivě nepřečetl, ale jaká je e, situace s označováním přítomnosti geneticky modifikovaných organismů? Je to již nějakým způsobem regulováno, protože to je věc, o které jsme hovořili poměrně hodně. Další otázka se týká označování živočišných e, produktů. E, to souvisí s metodou um, um, nás porážky. E, to souvisí také s ochranou e, zvířat během porážky. Hovořili jsme o různých metodách porážky, o situaci na jatkách, takže jde o to, jakým způsobem jsou e, zvířata například z náboženských důvodů rituálně porážena a tak dále. To jsou moje otázky. Děkuji, pane Bačevosky. Teď paní Polsen já bych chtěla um, také využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala zpravodaji, protože myslím si, že to, čemu věnujete pozornost ve svém textu, eh, je skutečně dobré. Um, souhlasím s tím, co jste eh, řekl o té metodě semaforu. Myslím si, že to je naprosto idiotické je to úplný nesmysl. Myslím si, že ta otázka těch 100 gramů nebo 100 mililitrů, to je jednoduchý systém, je to systém důležitý. Já osobně se nedomnívám, že v Evropě žijí občané, kteří by byli tak hloupí, Eh, tak hloupí a eh, byli tak mizerní v matematice, že by nebyli schopni dvě čísla set, eh, sečíst a nebo vydělit. Myslím si, že 100 je snad docela jasné. Co se týče důvěry spotřebitelů, tady si myslím, že před námi je ještě obrovské množství práce. Jestliže máte někoho, kdo váží 100 kilo, tak potřebuje tu 2800 kalorií jenom proto, aby vůbec zůstal naživu a také, aby zůstal tedy na své váze. Jestliže máte naopak člověka, který váží 70 kg, tak takový člověk bude potřebovat pouze 1960 kalorií na to, aby zůstal naživu. Takže vidíte z tohoto příkladu, o čem tady vlastně hovoříme. E, jestliže e, se bude jednat o evropského poslance, tak tolik kalorii potřebovat nebudete na to, abyste Eh, se pohyboval po parlamentu, ale pokud budete například dřevorubec, tak pochopitelně, že potřebujete více kalorií na to, abyste byl schopen vykonávat svou práci a také přežít vlastně to všechno. Takže se domnívám, že je mimořádně důležité, abychom byli velice rigorózní při eh, Eh, návrzích toho, jakým způsobem by měl být obsah, kalorický obsah eh, potravin vypočítáván. Grazie, onorevole Paulson. Děkuji, paní Paulsen. A teď eh, pan Reimer, nebo paní Reimer. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu Tarabelovi za jeho vynikající zprávu, kterou zde podal. Dále chci poukázat na to, že je naším úkolem postarat se o to, aby spotřebitelé měli dostatek informací pro to, aby si uvědoměle mohli zakoupit potraviny. Ovšem, označování potravin se nesmí stát přílišnou zátěží výrobců a oblasti průmyslu. Proto se domnívám, že některé části zprávy stojí za to je podpořit, některé méně, protože podle mého názoru příliš zvyšují administrativní zátěž. Eh, co schvaluji, je uvádět eh, údaje ve vztahu na 100 gramů nebo 100 mililitrů a údaje o porci vidět jako dobrovolný dodatek. Důležité je u nebalených eh, potravin Eh, tyto vyjmout z daného nařízení, protože se s nimi obchoduje přes hranice. Domnívám se, že u nebalených potravin by měl spotřebitel také získat eh, informace o alergenech na požádání neměly by být vyznačovány specificky. Také jsem proti tomu semaforovému označování a jak jsem poslouchala reakce kolegyně a kolegům, na tom se asi shodneme. Jsem proti národním výjimkám při označování, protože by to eh, ohrozilo vnitřní trh. Podporuji pana Tarabelu a jeho návrh rozšířit informační kampaně pro spotřebitele, aby poskytnuté informace mohly účinně využít. Domnívám se, že pan zpravodaj Tarabela svoje eh, stanovisko koncipoval velice dobře a zohlednil také řádně zemědělské aspekty. Ovšem máme zde určité body, které se mohou stát kamenem úrazem. Je to například uvádění provenience mám problém, mám problém s touto záležitostí, nemohu s ní souhlasit, protože se domnívám, že to eh, vede ke znevýhodnění eh, výrobce přijde o marketingový eh, nástroj, pokud je toto označování dobrovolné, tak je Eh, možné to použít jako eh, reklamu a zvýšit cenu na, na trhu. A myslím si, že to je skutečně eh, otázka pohledu na spotřebitele. Já bych tedy dala přednost dobrovolnému označování provenience a odmítám povinnost označovat provenienci. Je zde i problém technické realizace této záležitosti. Dnes máme zpracované potraviny, které mají mnoho složek a jejich šarže během výrobního procesu se neustále mění. Přijde dodávka ze země A, potom z regionu B a toto potom řádně označit na obalu by znamenalo obrovskou zátěž pro zpracovatele. Potom je pro mě problematické ke eh, eh, sestavení symbolu společenství eh, pro dobrou výživu. Myslím si, že to je opět něco podobného jako systém semaforu. Domnívám se, že spotřebitel umí sám dobře rozhodnout, jak zdravě žít a co pro své tělo chce nebo nechce udělat. Výsadu určovat, zda potravina je či není zdravá, by měla komise, nikoli spotřebitel. A všichni víme, že studie jsou proměnlivé ve svém zaměření. Jednou se hodnotí eh, například eh, nosné kyseliny, zase něco jiného. Také co se týče velikosti písma, mám zde problém. Pro mě osobně by bylo důležitější zde zdůraznit hlavně otázku kontrastu barvy písma a to, aby bylo čitelné. Když máme například eh, obal o ploše 110 cm čtverečních a mělo by tam být písmo 2 mm, tak je možné, že se tam celý text nevejde. Eh, potom mám také problém zahrnout zde alkoholické limonády. Samozřejmě chci chránit mládež před alkoholem, ale domnívám se, že označování potravin není vhodným místem. Chránit mládež před alkoholem můžeme například mnohem učinění pomocí informačních kampaní a proškolování v mladých letech. To je mnohem účinnější, než když u alkoholických limonád něco budeme explicitně uvádět. Ostatně já mám zkušenosti z mladých let, že když tam na obalu bylo napsáno, že to obsahuje velké množství něčeho a oni se chtějí, tak říkají, střískat, tak si to právě da- zakoupí, takže vlastně tím budeme mít opačný účinek. Musíme skutečně přemýšlet tak jako mladí lidé. Člověk samozřejmě s dobou stárně, ale myslím si, že to by byl problém, kdybychom to uváděli explicitně. Děkuji. Ano, je to tak. Vím, že se hlásí Albert Des. Děkuji, pane předsedo. A děkuji explicitně panu kolegovi Tarabelovi za prezentaci zprávy a jeho rozumné názory. Nedávno nás pozval do svého regionu a s naším výborem jsme měli možnost eh, také ochutnat výborné produkty, které nebyly nějak zvlášť označené, ale výborně chutnaly. Zaznělo zde, že je proti semaforovému označování. Větší nesmysl si opravdu nedovedu představit. Představte si to, jedete k velké křižovatce a vedle sebe máte šest semaforů, které eh, ukazují stejným směrem, ale každá ukazuje úplně, každý semafor ukazuje jinou barvu. Nevíte potom, co máte dělat. A to tady se týká potravin a jejich označování. Jsem pro rozumné informace a jsem proti eh, zavádějícím informacím. Zde také jednu vtipnou poznámku kolega Elmar Brok, který není z nejhubenějších, říkal, měl by být pro semafor, protože to, co je chutná dobře, bude mít určitě červenou. A myslím si, že takovýto přístup bychom mít neměli. A dovolte mi další poznámku, protože někdy jsme zde příliš vážní. Moje matka nedávno oslavila 86. narozeniny a požádala mě, abych, poža- eh, abych navštívil jednu tetičku, která je 150 eh, kilometrů od Mnichova a této tetičce je 94 let, já jsem ji nikdy neviděl, přijel jsem tam, vyšla paní, já jsem, já jsem říkal, no to nebude ona, to je teprve 70. to dámě, ale ne, to byla ona, tetička, které je 94 a pozvala mě na svačinu. Den předtím ve urské televizi byla taková ta televizní lékařka a říkala, jak je to špatné jíst tučné maso, jít příliš tučná jídla, znamená to téměř sebevraždu. Tak to jsme se dozvěděli v televizi. A tato tetička mě pozvala na svačinu, měla tam takové pořádně prorostlé maso a odkrajovala Eh, tu, tu tučnou část, to tučné maso. Říká, a dožila se proto tak vysokého věku. Ale ono to bylo naopak. Ona vlastně odkrajovala to libové maso, protože říkala, že tohle suché maso v životě prostě nejedla. tak já jsem si pomyslel, teď bychom zde potřebovali onu televizní lékařku, ta by určitě dostala infarkt. Dobře, výborně, Alberte. Pan Janans Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že panu Desovi musíme poděkovat za jeho legrační anekdotu. A co se týká studie dopadu, kterou bychom mohli provést k tomu značení, která bohužel ještě provedena nebyla, se myslím je velmi důležitá, protože velice často mluvíme o, o značení a přitom ve skutečnosti nevíme, jestli tomu spotřebitelé rozumí nebo ne. A co se týká to, co říkal pan Tarabela, tak já bych tam chtěla říct jednu konkrétní věc. Co se týká původu potravin, tak já myslím, že trochu přeháníme ty naše požadavky. Podívejte se, představte si, že máte producenta mm, sušenek a producenta ořechů. Když jim řeknete, že musí uvádět původ všech produktů, všech ořechů, které jsou obsaženy v jejich sušenkách, tak to nebude snadné, protože budou muset uvádět uh, původ všech mandlí a lískových oříšků a všeho, co kupují a pokaždé, když to koupí odinut, tak musí změnit značení na svých produktech. Já nevím, já myslím, že stačí, když tam řeknou, jestli pochází z Evropské unie nebo ne. Navíc to dává určitou přidanou hodnotu té provenienci z Evropské unie. Ale myslím, že když budeme zacházet do přílišných detailů, tak to bude znamenat, že producent bude muset složky, ze kterých vyrábí své produkty, pracovat vždy na stejném trhu. A to není úplně logické. A co se týká těch alkoholických limonád, tak náš kolega má naprostou pravdu. Když mladý člověk přijde do obchodu a uvidí na lahvi eh, spoustu alkoholu, vysoký obsah alkoholu, tak si řekne výborně, tohle tím se opiju snadno. A co se týká eh, různých těch eh, whisky a jiných lihovin, které prostě mají mnohem vyšší obsah alkoholu. Protože ty alkoholické limonády, já nevím. Já myslím, že je správné, že byly odsud vyňaty, protože sem prostě vůbec nepatří. Já eh, bych ve směrnici na tento produkt vůbec neodkazoval. A potom? Také se tu mluvilo o GMO. Pokud ale nemůžeme žádat, eh, aby se uváděli jakožto původce třetí země, tak pokud tohle nežádáme u třetích zemí, tak to nemůžeme žádat ani po našich vlastních producentech. Nemůžeme eh, po nich chtít více než eh, po ostatních. Děkuji panu předsedovi a děkuji také panu Tarabelovi za jeho zprávu. Myslím si, že se zde rýsuje taková obecná tendence, že řekneme ano, souhlasíme s označením, spotřebitel má právo vědět, co jí, ale pokud možno omezit byrokracii a administrativu. Budeme se muset také smířit s tím, že spotřebitelé mají naprosto rozdílnou potřebu informací. Jsou takoví spotřebitelé, kteří chtějí vědět vše do nejmenších detailů a existují spotřebitelé, kteří chtějí prostě, aby jim jídlo chutnalo a tím to končí. Já nikdy nechodím s kalkulačkou do obchodu, abych eh, vypočítal doporučené denní dávky. A myslím si, že je důležité, aby nám jídlo také chutnalo. A jsem rád, že v, té, v tom úvodu také říkáte, že ať už na etiketu napíšeme cokoliv, že je důležité také vzdělávání mládeže v oblasti výživy. A musíme také posílit to, aby mladí lidé věděli, co je zdravá výživa. Jsou zde určitá pravidla, vstupy a výstupy. Eh, člověk eh, musí jíst dostatečně a musí mít také dostatečně pestrou stravu. A jak jsme si říkali, sice semafor vypadá jednoduše, ale naprosto nesmyslný, protože nevede k cílu, k cíli, který sledujeme. Já bych i rozšířil to místo, kde vy žádáte eh, další informační kampaně. To musí začít ve školách. A protože řádnou výživu nemůžeme zařídit pouze označování. Můžeme také dosáhnout pravého opaku. Na cigarety jsme také napsali, že jsou škodlivé, ale i přes tyto nápisy ti, co chtějí kouřit, kouří dál, takže je to otázka vzdělávání a to chci podtrhnout. Martin Martin, prosím. Já, eh, Já bych se připojil ke gratulacím, které směřovaly na pana Tarabelu. I nám se tato zpráva velice líbí. Dovolte mi, abych zde doplnil několik věcí a potrhl ze zemědělského hlediska. Bohužel musím zde odporovat kolegyni Reimers. Myslím, že je dobré, když se závazně bude uvádět provinince, protože jenom pak to má smysl. Máme celou řadu systémů dobrovolného označování, ale vidíme, že právě když chceme regionalitu, chceme omezit emise CO2, tak je důležité upřednostňovat eh, regionální věci a musíme umožnit spotřebitelů, aby si jich i hned všimli. A mohli bychom to rozšířit i na maso. Já vím, že je celá řada lobbystů, kteří si to nepřejí. Suroviny, ať už jsou nakoupeny kdekoliv a ať už se přepravují jakkoliv, musí být hlavně levné. Myslím, že to nemůže být náš cíl, proto chci, aby tento údaj se stal závazným. Za druhé, možnost označovat nebalené potraviny přímo na místě. Myslím si, že to je možné informovat v příslušných obchodech prostřednictvím seznamů, a že by to neznamenalo přílišnou zátěž. Za třetí, souhlasíme s tím, aby drobní zemědělci a drobní výrobci nebyli zatěžováni další administrativou byrokracií a že by bylo možné učinit výjimku, pokud se zboží prodává regionálně, tak aby ne každý malý výrobce se musel obávat. A další podnět. E, máme označování vajec. A takové to vajíčko, které si člověk dává ke snídani, zde jsme e, zaznamenali úspěch, že spotřebitelé si kupují vajíčka, které nejsou z toho klecového chovu. Na druhou stranu průmyslové produkty, které jsou z vajec, nadále hlavně pocházejí z tohoto typu produkce a to si nepřejeme, takže i zde u složek je důležité dobře vědět, kde byl původ onoho vajíčka, eh, zda to byl ten chov v klecích a eh, nebo chov eh, drůbeže, který více vyhovuje pohodě zvířat. Děkuji. Ten. Michel Danten. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajovi a chtěl bych říci dvě věci. Já nevím, kolik lidí v této místnosti si pravidelně čte značení produktů, které kupují v obchodech. Protože upřímně řečeno, já jsem ještě do doby před asi třemi týdny nebo 14 dny, kdy jsem stejně jako vy všichni ostatní začal jednat se spoustou zástupců průmyslu, jsem to prostě běžně nedělal. A tak jsem se teď pár dní snažil číst si to značení na baleních produktů a myslím si, že to není snadné, je to špatně čitelné a obecně řečeno, ty informace většinou nejsou pro spotřebitele úplně srozumitelné. Já jsem se díval v obchodech i kolem sebe a pozoroval jsem lidi, abych viděl, jestli si čtou, co se píše na produktech. A viděl jsem málo takových, kteří se opravdu dívají. Takže o co se my snažíme skrze to značení produktů? Snažíme se v podstatě nastolit na trhu určitou morálku. Zajistit, že bude balíčku to, co se na něm říká. A myslím si, že je třeba tento cíl odlišovat od cíle zajistit dobré zdraví spotřebitele a informovat ho. Já jsem byl předtím 13 let zástupcem eh, takové špatné čtvrti, takového středního francouzského města. A ta otázka špatné, nevyrovnané výživy, to je věc, na které jsem hodně pracoval, zvláště ve spolupráci se sociálními službami. A co nejvíce fungovalo v praxi? My jsme dali dohromady několik různých eh, matek eh, z velice problémových rodin, kde byly děti, na kterých bylo vidět, že prostě mají špatnou výživu, nevyrovnanou výživu. A se specializovaným personálem jsme jejich matky naučili vařit eh, skutečně zdravá, dobrá jídla. A ti školitelé konstatovali, že eh, děti v těchto rodinách eh, začaly být zdravější, začaly dávat víc pozor ve škole a tak dále. Takže pokud chceme pracovat na dobré, zdravé výživě pro spotřebitele, tak potřebujeme na evropské úrovni rozvíjet takovéto vzdělávací aktivity, jako například eh, to, o čem se tady mluvilo, například eh, ovoce do škol a tak dále, ale nemůžeme to všechno házet do jednoho pytla a řešit to najednou. A já si myslím, že jednotlivé výbory se k té zprávě přesně vyjadřují jiným způsobem. My chceme jen zjednodušit to značení a měli bychom tedy lépe informovat spotřebitele. A myslím si, že v současné době ten čárový kód, který máme na všech produktech, by nám měl umožnit ve všech obchodech přímo číst, si někde přečíst na stroji, jaká, jaké je složení tohoto produktu, kolik tam čeho je a tak dále. Já myslím, že to by bylo mnohem šikovnější, bylo by to mnohem méně nákladné pro celou společnost, jak pro potravinový průmysl, tak pro ostatní. A ti, kdo by ty informace opravdu chtěli, tak ti by se k ním vždy mohli dostat, ať už u sebe doma, anebo přímo v obchodě. Ale myslím si, že když budeme tady směšovat ty dva cíle, tak se nám nepodaří dosáhnout ani jednoho. Děkuji, Michele. Herbert Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já můžu přímo navázat tam, kde skončil můj předřečník, protože já tento názor sdílím. Myslím si, že někdy vycházíme z toho, že spotřebitel, který jde do obchodu, eh, studoval kompletně eh, vysokoškolské studium zdravé výživy a to většina z nich nemá, takže já si myslím, že i v tom označování někdy méně bývá více a proto je důležité rozlišovat povinné a nepovinné označování a těch povinných to by měly být skutečně ta nezbytně nutná označení. A když se potom výrobce domnívá, že by bylo užitečné také Eh, uvést další informace, že by to prospělo například obchodu s daným produktem, tak by se to mělo schvalovat a kontrolovat. Mám zde na mysli například původ eh, produktu, zda obsahuje GMO. To jsou všechno věci, které se týkají velice omezeného množství spotřebitelů. A myslím, že všechny tyto dodatečné informace samozřejmě přinášejí také byrokracii, protože nelze to tam jenom tak napsat, je třeba také udělat kontrolní mechanismy a spustit je. pro mě je velice důležité, mluvil o tom kolega Heusling, aby byly výjimky možné pro malé výrobce. Říkáme, že hledáme možnost přímého prodeje, také například přímo na farmě a kdybychom chtěli nutit tyto výrobce, by všechny ty požadavky označování, tak oni nemají žádnou šanci, takže musíme zde pro ně najít vhodné výjimky. Chtěl jsem to nadnést, eh, trochu zaniklo to, co před chvíli říkala paní Reimers, a sice otázky semaforu. Ve zprávě je uvedeno, že má být zavedeno označení velice zdravé potraviny a to jsou vlastně zase taková zadní vrátka, kterými se nám ten semafor vrací. Už před několika sty lety říkal eh, Paracelsus, že jed určuje jeho množství. A to platí i pro potraviny. Nemůžeme pro potraviny říci, že je zdravá nebo nezdravá. Možná, že sklenice z vína je zdravá a tři láhve vína jsou nezdravé. Je to prostě otázka množství. A e, značka, která řekne, tato potravina je zdravá, tato nezdravá a tato potravina možná zdravá, to je, myslím, naprostý nesmysl, nepomůže to spotřebiteli, určitě bychom něčemu takovému měli zabránit. Dobře, ano. Naprosto s tím souhlasím, ale vidím, že se hlásí paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ta otázka související s osvětou a s výchovou prostřednictvím takovéhoto označování zkrátka nebude fungovat. Myslím si, že to bychom si měli říct zcela jasně. Označování nám může trošku v této věci pomoci, ale eh, nemůže nahradit eh, veřejnou politiku v oblasti osvěty. Možná, že by mi to mohl někdo vysvětlit, ale já to beru tedy tak, že ta otázka toho semaforu je úplně tedy již eh, potlačena, že všichni s tím souhlasí. Co se týče DDP, to je věc, eh, o které jsme také hovořili. Znamená to vlastně, že už i celé toto potravinářské odvětví již reaguje na to, o čem se zde hovoří. Myslím si, že paní Garcia hovořila o tom, eh, že výzkum o tom, co eh, vlastně spotřebitelé chtějí, aby bylo na těch eh, vynětách, eh, je věc, která je stále ještě otevřená. My nevíme, jaký je výsledek tohoto výzkumu. Myslím si, že bychom si měli počkat na výsledky, protože je nesmyslné, abychom pokračovali v této diskusi, dokud tyto výsledky nemáme. Co se týče toho původu, tam si myslím, že máme určitou, určitý problém. Někdy například slyšíme, že irský irský úzený eh, eh, Někdy čteme, že se jedná o irský úzený losos, někdy je to losos úzený irský. A někdy to eh, v podstatě znamená, že takovýto losos pochází z Irska, ale někdy to znamená, že je zpracováván v Irsku. Čili já si myslím, že toto je věc, kterou je potřeba také mít na paměti. Já jsem četla také pozměňovací návrhy paní Somersové, což je zpravodajka, která hovoří o tom, že je potřeba mít dobré informace, méně byrokracie a mít informace, které nám umožní reagovat na návrh komise. Děkuji, paní McGuinness. Pan Olejničák. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl se eh, rád přidat k těm, kteří již poblahopřáli zpravodaji. Kromě toho bych chtěl upozornit ještě na dvě věci. Za prvé, velice důležitá otázka je otázka eh, označování původu to znamená vlastně označování surovin, respektive původu surovin, které byly použity pro finální výrobek. To si myslím, že by bylo dobré, kdyby například jsme na džemu, ať už je to v Itálii nebo v Polsku, jsme zcela jasně měli označeno, odkud pocházejí třeba jahody. Jestli se jedná o evropské jahody, nebo jestli se jedná o jahody, které pocházejí odinut. A to by pochopitelně spotřebiteli umožnilo lépe se orientovat a udělat rozhodnutí, pak by se mohl rozhodnout, jestli chce mít džem z čínských jahod nebo z evropských jahod. To je informace, která podle mě je velice důležitá. A jestliže hovoříme o vědomém nakupování a objednávání jídla v restauracích, tak například v Bruselu bych byl rád, když si objednám mušle, abych věděl, jestli jsou to mušle, které pocházejí z evropských evropské eh, země nějaké, anebo jestli byly dovezeny z nějaké vzdálené země někde na druhé straně světa. Eh, to jsou věci, to jsou informace, které skutečně pomohou nám rozhodovat se na základě eh, jaksi určitých vědomostí. Chtěl bych vás také upozornit na to, že takovýto typ informací je velice důležitý pro vědomé rozhodování a spotřebitel potom má skutečnou možnost se sám rozhodnout. Slyšíme určité hlasy, které upozorní na to, že v Evropě, v Evropské unii, bohužel stále ještě existují lidé, kteří, eh, které zajímá v obchodech pouze cena. Vůbec jim nezáleží na věcech, o kterých zde dnes hovoříme. Velice často kupují něco, co je e, příliš kalorické nebo příliš sladké. Je třeba si uvědomit, že celá řada spotřebitelů v Evropě, já bych dokonce šel tak daleko, že bych řekl, že většina spotřebitelů v Evropě ehm, si klade otázku, jestli takový produkt nemá příliš mnoho cukru nebo příliš mnoho kalorií. Jinými slovy, ty informace, které v současné době jsou e, součástí označování, ukazují, že skutečně se pohybujeme směrem k k situaci, kdy budeme spotřebiteli poskytovat eh, dostatek informací, hlavně těm spotřebitelům, kteří mají dostatečné množství peněz a budou opravdu to svoje rozhodování podřizovat eh, vědomé možnosti si věc vybrat. Proto si myslím, že eh, by tyto informace měly být celá jasně formulovány tak, aby jim rozuměli i ti, kteří například nemají finanční možnosti udělat vždycky to nejsprávnější rozhodnutí. E, spotřebitelé, kteří stojí před dvěma identickými nebo skoro identickými produkty, e, tito spotřebitelé by se neměli zaměřovat jenom na to, jestli jeden z nich je o 5 nebo 10 levnější, ale měli by se také podívat na to, Eh, co eh, mu říkají informace o tomto produktu a pak možná by si řekl, je to sice trošičku dražší, ale má to lepší vyživovací hodnoty, nutriční hodnoty a myslím si, že právě touto cestou bychom měli jít. Dobře, tak teď uzavřeme seznam řečníků. Eh, pan Aňo. Right. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl postavit na místo takové obyčejné paní, paní Smith, která má upéct koláč na nějakou charitu. Všichni víme, že paní Smith peče velmi dobré koláče. Všem problém s tím koláčem je, že tam není žádná dominantní složka. Bude tam nějaká mouka, ale bude k tomu muset vysvětlit, že je to nebezpečné, protože je tam lepek. Potom tam musí dát také nějaká vajíčka. Musí tedy říct, jestli se jedná o klecový chov nebo ne, jestli ty slepice jedly GMO nebo ne. Dá tam nějaké oříšky, bude tedy muset říci, že je to možná alergenní. Dá tam také třeba nějaké třešně, bude muset zjistit, odkud jsou. Dá tam cukr, bude to třtinový cukr nebo řepný cukr. Paní Smith bude celou touto byrokracií tak znechucená, že žádný koláč neupeče a přitom by to možná býval byl strašně dobrý koláč, je to hrozná škoda. Takže měli bychom se na tyhle věci dívat eh, jaksi z hlediska každodenního života, neměli bychom odrazovat lidi od používání dobrých produktů. Bene, sì, Dobře. Ano, samozřejmě, že bychom to neměli přehánět a nějak mást naše spotřebitele, ale musíme být také schopni poskytnout eh, transparentní a správné informace. A já dám teď eh, slovo eh, zástupci komise. Teď tady máme paní Paula Destorigoči a já jí rád dám slovo. Pane předsedo, já vám velmi děkuji. Vážení poslanci a poslankyně, já vám děkuji za všechny příspěvky, které jsme zaznamenali. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky. My jsme velice ocenili zprávu pana Tarabely, protože musím říct, že v některých částech podporuje naše návrhy, a to v těch částech, které my považujeme za důležité. Já bych je ráda tady uvedla. Například značení nutričních hodnot vepředu na balíčku a ne vzadu. To je pro nás důležité, protože je pravda, že ano, značení je povinné a tyto dva prvky nemohou samozřejmě nahradit eh, informovanost spotřebitele. Je třeba spotřebitele také informovat, ale je důležité, aby byly informace přímo na produktu, aby ten spotřebitel, který je toho schopen a který si to přeje, mohl učinit správná rozhodnutí pro své potěšení i pro své zdraví. My jsme velice podpořili vaši podporu, co se týká e, značení alergenů, protože to je důležité pro otázky zdravotní. A také, přesto, že pan předseda e, nechce podpořit e, tu povinnost na 3 mm, tak stejně říká, že je třeba zajistit, že to značení bude opravdu čitelné. Hodně lidí tady zmiňovalo, že ty etikety nejsou často čitelné, takže je jasné, eh, že je třeba se nějak dohodnout eh, na tom, jak to bude s tím kontrastem a s velikostí, ale rozhodně je třeba, aby to bylo čitelné a já myslím, že se s radou na tom dohodneme. Co se potom týká označování alkoholických produktů, tak v našem návrhu se říká, že všechny alkoholické produkty, kromě vína, eh, piva a lihovin, musí být eh, povinně značeny a musí obsahovat eh, značení všech složek. A tím myslím, že třeba džus musí mít eh, značení složek a také nutriční hodnoty a když se tam přidá alkohol, ale tak podle současné, současného právního rámce bude vyňat z této regulace. A my chceme zajistit, že tyto produkty budou také spadat do této právní úpravy a že tam bude povinnost označovat je a uvádět jejich složení. Co se potom týká původu potravin, tak ano, je pravda, eh, že je tady snaha zajistit lepší informovanost o provenienci potravin, obzvláště o primárních produktů. A já vám musím říci, že my jsme v tom našem návrhu nijak neměnili současný přístup, který je následující. Značení původu je dobrovolné, ale je třeba dát eh, k tomuto jasný právní rámec, aby ten uváděný původ byl vždy v souladu s regulativou, s regulací. A e, komise a paní Fisherbull teď pracuje na těchto otázkách a na tom, u kterých primárních produktů se bude uvádět původ. Potom ta otázka těch porcí, to je velice diskutovaná otázka. No je pravda, že e, Většinou by nejjednodušší bylo říct prostě na 100 gramů, na 100 ml, ale my si myslím, že jsou produkty, u kterých na evropské úrovni můžeme mít takové harmonizované porce. A jakmile budeme mít harmonizovanou porci na evropské úrovni, tak to bude srozumitelnější pro spotřebitele. U toho značení semaforem já jsem zaznamenala, eh, je pravda, že ten náš návrh se toho netýká, ale v tom návrhu se uznává, že v současné době jsou různé způsoby značení těchto věcí na národní úrovni a máme situaci, kdy eh, je spousta různých druhů značení a spotřebitelé jsou tak trochu zmateni. Takže v našem návrhu se říká, že by bylo dobré tomu dát nějaký rámec a pokusit se o nějakou progresivní harmonizaci těchto otázek. Takže neříkáme zavést nový systém, ale pokusit se na základě toho, co už máme, Místo toho, abychom měli různé národní systémy, zajistit jeden harmonizovaný systém, aby to bylo srozumitelnější. A potom vaše otázky. Chtěla bych uklidnit nejdříve toho posledního řečníka, pana Aňo, a ujistit vás, že paní Smitová je v podstatě z tohoto návrhu úplně vyňata. Protože veškerý přímý místní prodej je z tohoto návrhu úplně vyňat, takže nějaké charity, takovéto události, tam se může prodávat cokoliv, paní Smithová může klidně upést svůj koláč. A v návrhu se předpokládá právě proto, že střední a malé podniky a mikropodniky budou mít velice dlouhé přechodné období, až pět let. A máme určitá opatření, která mohou umožnit i výjimky protože si uvědomujeme, že je rozdíl mezi středními a malými podniky a velkým průmyslem. Potom ta otázka s nadšením O. Toho se náš návrh vůbec nedotýká, protože to už je regulováno. Já vám připomínám, že veškeré produkty, které obsahují GMO, musí být označeny. A to nebudeme měnit. A za druhé, co se týká eh, těch metod porážky a jejich značení na produktech, například podle různých náboženských praktik, tak ani to nechceme nijak měnit, protože eh, porážky i náboženské porážky jsme pojednali v nařízení, které bylo právě schváleno. A co se týká značení, tak to zůstává dobrovolné. Takže do těchto otázek etických a náboženských vůbec nezacházíme. A tím jsem, myslím, pokryla v podstatě veškerá vystoupení. Já vám velice děkuji a počkáme si na další vývoj debaty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komise. Děkuji doktorce Testory Goji. A teď dám znovu slovo panu Tarabelovi, aby to mohl uzavřít. Děkuji, vážení kolegové, za vaše vystoupení. Děkuji také paní Testorigoji, která, myslím, už odpověděla na spoustu věcí, které tady byly zmíněny různými kolegy. Je pravda, že už máme nařízení, které se těmito otázkami zabývá, například co se týká té porážky, eh, i rituální náboženské porážky. A chtěl bych eh, přejít k některým věcem, které tady říkala paní Reimers a také paní Ranc, a to jsou ty alkoholické limonády. Podívejte se, tam se už říká, že v tom je alkohol 7 stupňů, 8 stupňů, ano, ale e, mně jde o to, že když tomu e, nechceme říkat e, jen limonády, tak bychom tam měli uvádět také, kolik je tam cukru, protože o tom, že je tam alkohol, o tom už se mluví, to je ve značení jasně uvedeno, ovšem nemluví se tam o cukru. Provenience, o tom jsme mluvili, já jsem rád, že se na tom shodneme. Já vím, že to není jednoduché, ale už jsem tady říkal, máme tady velký průmysl, máme e, producenty a to není to tež. Já jsem se setkal s různými společnostmi a organizacemi a všichni brání jiné zájmy. Já jsem říkal, že je třeba tam uvádět eh, ty producenty a oni říkali, ale víte, máme globální trh, my kupujeme rajčata všude možně, v Číně nebo jinde. Já jsem říkala, no dobře, ale když vy máte globální trh, tak by spotřebitelé měli vědět, kde vy vaše rajčata kupujete. A co se týká evropského spotřebitele, my nechceme tady zavádět nějaký protekcionismus, ale já myslím, že by bylo dobré vědět, z jaké dálky pochází eh, ta surovina, ze které byl výrobek eh, vyroben, protože si myslím, že spotřebitelé budou vůči tomuto stále citlivější a spousta lidí by si rádo koupilo na evropském trhu třeba něco, v čem jsou rajčata z Andaluzie nebo z Itálie, jim jedno odkud. A v Azii si můžou kupovat rajčata v Číně nebo v Tajsku, to je jedno, ale já si myslím, že bylo dobré tam toto značit. A myslím, že by to stálo za to. Potom, co se týká toho semaforu, Podívejte se, já jsem o tom tady mluvil, ale ve zprávě to nezmiňuji, protože na IMKU například eh, zpravodajka, která má přítelkyně, toto hájí, se to líbí, takže já nevím, to je asi věc, která se bude muset řešit mezi politickými skupinami ještě mimo náš výbor. No a jinak myslím, že už jsem odpověděl. A ještě ty primární složky. Ano, je pravda, že paní Smithové eh, se ta příloha 4 vůbec eh, nebude týkat, eh, protože to už tady bylo vysvětleno. Samozřejmě, pokud paní Smithová bude péct hodně koláčů a budou strašně dobré, tak se začnou prodávat po celém světě, no tak potom asi se to bude muset nějak právně řešit. Ale jinak, tyto primární složky v takovýchto potravinách se uvádět nemusí. Je pravda, že v takovém koláči je to složité. Možná, že by se to prostě bralo podle charakteristické složky, já nevím, jestli to budou mandle nebo něco jiného, nebo jestli to bude ta mouka, pokud to bude více než 50%, já nevím. Ale víte, jak to myslím. V zásadě u těchto potravin eh, buď je tam základní složka, u hrachovky jsou to prostě hrášky, ale pokud je to něco, kde je hodně různých složek, tak je tam často jedna charakteristická. Já nevím, třeba u čokoládového dortu je to čokoláda, tam může pocházet z pobřeží slonoviny nebo odinut, ale prostě já už to tady nebudu rozebírat. Děkuji vám. Také co se týká těch středních a malých podniků, tak máme článek 34a, kde je výjimka pro malá hospodářství, pro řemeslnou výrobu a pak to ještě máme na stránce 16, pozměňovací návrh 15, eh, úvodní ustanovení 49, tak tam se mluví o, ten, o tom přechodném období pro střední a malé podniky, které samozřejmě nebudou muset eh, fungovat podle stejných pravidel jako velké nadnárodní společnosti. Dobře, pane předsedo, já jsem rád, že jsme se to mohli probrat a samozřejmě zůstávám otevřený dalším novým pozměňovacím návrhům a pokusíme se tu zprávu dát dohromady. Já si myslím, že to bude dobrá zpráva. Těším se, že se jí dostane širokého konsensu, takže v tomto historickém dní, kdy vstupuje v platnost Lisabonská smlouva, mi to dělá velkou radost. Dobře? I já bych se chtěla připojit ke kolegům, abych poděkoval panu Tarabelovi za výbornou práci.